Uh, Vážení kolegové, asi bychom mohli zahájit dnešní jednání. Dobrou zprávou je, že dnes odpoledne budu předsedat já. A špatná zpráva je, že mám chřipku, takže jsem trošku nastydlý, projeví se to asi na hlase, ale budu s tím bojovat. Pořád jednání vidíte. Doufám, že nikdo není nic eh, pro, nemá nic eh, proti. Druhým tématem jsou informace od předsedy. Jednak eh, máme nový výtisk Cont News, jednání je webstreamováno. Hlasovací kartičky budeme potřebovat zítra, doufám, že ne dnes. Potom eh, schválíme eh, zápisy z minulých jednání. Eh, podívejte se prosím na ta data a pokud nebude, nebudou žádné námitky do konce tohoto jednání, tak můžeme ty zápisy požadovat za schválené. A nyní můžeme přejít k pořadu jednání jako takovému, tedy bod 4 a máme zde udělení absolutoria za rok 2016 agenturám. Chtěl bych eh, přivítat všechny kolegy z agentur. Já jsem sám před několika lety ty, eh, ta absolutoria dělal a vím tedy, jaká je to zkušenost a jsem velice rád, že vás zde znovu vidím. Možná bychom se také mohli obrátit na pana Satuse, který je osobou zodpovědnou za Evropský účetní dvůr za udělení těchto absolutorií jmenovaným agenturám. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Děkuji také technickým zaměstnancům za eh, to, že se můžeme podívat i na obrázky. Uh, eh, máme zde vlastně ty agentury, respektive ta, ty útvary, kterým se říká agentury a k těm bychom v zásadě měli přistupovat eh, společně. Plus zde máme také určité eh, specifické záležitosti a týká se to tedy 41 evropských agentur. Proto jsme se rozhodli při sestavení naší zhrnující zprávy pro členy Evropského parlamentu, eh, tedy připravit eh, ty eh, barevné knížečky, které jsou u dveří, pokud jste si je již nevzali. Je tam eh, trošku více obecnějších informací o činnostech agentur, než tomu bylo v uplynulých letech. My jsme v uplynulých letech také představovali zhrnující zprávu týkající se agentur. Dosud to v Evropské unii nemá žádnou eh, právní, eh, žádný právní význam, eh, žádné právní postavení, nicméně z té zhrnující eh, zprávy již někteří z vás citují. Chtěl bych vám říci několik zajímavých informací, které eh, vyplývají z těch auditů. Skutečně ty agentury, to je něco, čím bychom se měli zabývat a mělo by to také dobře fungovat. Jednak eh, se podívejme na distribuci agentur v jednotlivých členských státech. Vidíte, že to zeměpisné rozložení je velice široké. Vidíte tam také dvě červené šipky, které poukazují na velké problémy, ke kterým zanedlouho dojde. A rovněž se to odráží v našich eh, specifických připomínkách. Týká se to Evropské lékové agentury a Evropské bankovní agentury. Eh, transfer činností z jedné země do druhé není zrovna snadný, jsou s ním spojena určitá rizika. Netýká se to pouze lidských zdrojů, zabezpečení informací, ale také samozřejmě triviální otázky peněz. Eh, týká se to například eh, dohod o pronájmu budov a pro Evropskou bankovní agenturu EBA tam je to jednodušší, protože oni mají nájemní smlouvu, kde mají doložku o ukončení platnosti této pronájemní smlouvy. EMA ji nemá, ale asi to lépe vysvětlí zástupci těchto dvou agentur EBA a EMA. E Rozpočet. Pokud jde o celkový rozpočet, agentury asi nejsou tak eh, významné eh, v tom eh, porovnání s celou částkou, která jde na evropský rozpočet. Ale pokud jde o ty finanční metody, ty se velice liší. Máme zde jednu specifickou agenturu, která nepodléhá absolutoriu, to je Single Resolution Board – SRB a e, Zajímavé je to také proto, že existuje takzvaný Single Resolution Fund a tam se jaksi ty e, zdroje z toho fondu neby, neoddělují úplně přesně od těch administrativních nákladů SRB, což e, vede k určitým problémům a bylo by asi dobré podívat se znovu na legislativní návrhy, které upravují, nebo legislativní Eh, nástroje, které upravují účetnictví v SRB. Máme zde tedy 137 eh, miliard eur, 2,3 miliardy z evropských eh, peněz, 3,4 to je tedy celkový, 3,4 je tedy celkový rozpočet a otázkou je, eh, k čemu dojde po Brexitu, až se eh, jednotný trh zúží. A samozřejmě ty příjmy eh, z evropského rozpočtu se patrně sníží. Pokud jde například o agenturu pro léčiva, ta může zůstat celosvětovým globálním hráčem, ale měli bychom hovořit eh, také o určitých otázkách, které jsou spojeny eh, s konkurencí, protože tam eh, potenciálně je potřeba mít určitý krizový plán. Nyní tedy máme typy jednotlivých agentur, jednak centralizované agentury, tam jsou tři hlavní metody financování, potom máme další instituce, jednu jsem již zmiňoval, to je SRB, dále je to EIT, o té se také podrobně hovořilo při absolutoriu v loňském roce a dnes budeme podrobněji diskutovat o dalších ve výboru pro kont. Potom je tam Euratom, což je v podstatě velice malá agentura, kterou audituje pouze účetní dvůr. A potom jsou tam výkonné agentury komise, těch je šest. A ty plně financuje evropský rozpočet. V té knížečce naleznete také velice zajímavý diagram, který si můžete během diskusí zanalizovat. Zde je e, vlastně vidět relativní míra rozpočtu a počtu pracovníků. Vidíte, že mezi těmito dvěma parametry neexistuje korelace a to z důvodu, že některé agentury e, pouze e, doplňují evropské politiky, ale nepotřebují příliš mnoho peněz, potřebují pouze peníze na mzdy pro ty pracovníky. Jiné agentury nakládají s velkým množstvím evropských prostředků, takže zase nepotřebují eh, třeba eh, příliš mnoho pracovníků, ale mají velké eh, rozpočty. Dohody o auditu, audit arrangements, stále zde ještě přetrvávají dva modely auditu, Jednak eh, někde ještě jsou soukromé auditní firmy, které nám poskytují své závěry, plus samozřejmě za vše je zodpovědný za ty finální výsledky, stále zodpovídá Evropský účetní dvůr a některé agentury audituje pouze Evropský účetní dvůr. Není to úplně nejracionálnější úprava těch auditů, ale to by asi bylo na jinou budoucí diskusi stanoviska k auditu, takzvaná Clean Audit Opinions, která se týkají eh, spolehlivosti účtů pro všechny agentury. A potom jsou tam stanoviska týkající se zákonnosti a řádnosti. Můžeme zase o tom diskutovat. Já bych doporučoval podívat se na všechny agentury a ta situace je velice dobrá. Pouze jedno kvalifikované eh, stanovisko, eh, tam to tak úplně eh, neplatí. Nicméně ten výsledek je celkově velice dobrý a neměli bychom vinit pouze jednu jedinou agenturu z toho, že je nejhorší. Pokud se podíváme na komentáře v naší zprávě, to je celkem tedy 115, těch komentářů, naleznete je v příloze 2, v té naší e, souhrné zprávě. A tam e, zjistíte, že pouze sedm agentur e, získalo ty čisté auditní zprávy nebo stanoviska bez jakýchkoliv komentářů. U všech ostatních agentur určité komentáře jsou. Ne vždycky samozřejmě to, co komentujeme, se dá měřit v penězích. Někde nalezneme chyby, které jsou kvantifikovatelné, ale zase ne vždy překročí tu dvouprocentní úroveň významnosti, která už eh, byla zavedená, používá se to jako dobrá praxe v Evropském účetním dvoru tam tedy pouze část těch kvantifikovatelných eh, chyb eh, překročí tu procentní částku, tak tomu bylo například u EASO. Ale mohou zde být eh, například problémy s vypisováním veřejných zakázek a také jsou zde určité horizontální problémy, které je třeba řešit jako takové. Takže navzdory tomu, že ta situace je v zásadě dobrá, tak stále ještě zbývá spousta práce s tím, aby se zlepšila. Proč? Je to z toho důvodu, který, na který jsem poukazoval u toho prvního obrázku, to rozmístění nebo ta síť těch agentur, to je něco, co vidí všichni evropští občané tyto evropské instituce jsou eh, vlastně přímo přístupné všem občanům, všem evropským občanům. Všichni se s tím mohou seznámit, všichni to vidí. A my samozřejmě neauditujeme tu hlavní eh, činnost, ten hlavní obsah těch agentur. Nicméně zabýváme se důležitou součástí toho celkového hodnocení, kterým je ta zákonnost a Eh, správnost těch eh, výdajů. A to je něco, co by mělo charakterizovat všechny evropské agentury či instituce, tak aby občané v ně měli větší důvěru a aby potom na ně nesváděli všechno možné. Takže zvláště eh, závažné záležitosti. Jednak tedy jsem hovořil o tom Brexitu a rizicích eh, s ním spojených, eh, potom eh, je zde ta problematika SRB, spolehlivost těch informací, které se týkají příjmů a Dále, pokud bychom měli popsat současnou situaci k k tomu, jak byly účty uzavřeny k 1. červenci loňského roku, tak tam by těch kvalifikovaných stanovisek bylo bývalo mnohem více. Nicméně díky auditorům Evropského účetního dvora a jejich spolupráci s agenturami se nám podařilo řadu těch chyb napravit, protože samozřejmě je lidské dělat chyby, ale eh, bývá těžké je napravovat. Nicméně my jsme poskytli značnou pomoc eh, celé řadě agentur. Čeho jsme si v těch eh, specifických komentářích povšimli? My jsme se eh, snažili to stratifikovat ve speciální části té naší zprávy. Vytyčili jsme šest hlavních oblastí, ke kterým máme komentáře. Já několik z nich zmíním ale abych vás zase příliš nenudil, tak mnohem podrobnější popis naleznete v té knížečce. Jednak lidské zdroje. Tam v některých případech je důvod ke znepokojení a nejen z důvodu dodržování či nedodržování pravidel, ale také z důvodu toho, že agentury se eh, každodenním fungování potýkají s řadou problémů. Například EIT, o které jsme hovořili v loňském e, roce, čelí tomu, že podle našeho názoru nemá dost lidských zdrojů a potřebuje jich e, více na to, aby nějak zvládli ty e, velké finanční toky, které skrze EIT plynou. Tedy aby zajistili transparentnější tok těch prostředků. Faktorem to může být také v případě EASO, tedy agentury pro azyl. Tam došlo k velkému navýšení rozpočtu a EASO muselo o jednu třetinu navýšit také počet svých zaměstnanců, ale ukázalo se, že stejně nejsou schopni to navýšení rozpočtu zvládat a docházelo tam chybám. Samozřejmě v závěrech z těch eh, auditů také poukazujeme na to, že bychom se měli podívat rovněž na vnější podmínky, které také ovlivňují činnost agentur. Ale dostatek lidských zdrojů, to je skutečně v mnoha případech problém. Jiným příkladem problému s lidskými zdroji Eh, k tomu asi eh, dojde u agentury eh, pro léčiva, která se přesune z Londýna a tím pádem možná o řadu zaměstnanců přijde. Potom otázky vypisování veřejných zakázek. To je oblast, která se k chybovosti přímo nabízí. V členských státech někdy říkají, že eh, Brusel stanovil velice ošidná pravidla, se kterými musíme eh, která musíme dodržovat, ale my si ne vždycky myslíme, že jsou dostatečně racionální. Já si myslím, že pokud někdo neplní pravidla veřejných zakázek, tak eh, je potřeba obrátit se na zákonodárce s tím, zda je možné provést určité změny, tak aby se jaksi neposiloval ten eh, negativní eh, pohled na vypisování veřejné, veřejných zakázek, protože i vy zde v Evropském parlamentu eh, jistě vidíte, že pro některé soukromé podniky je velkým problémem vůbec navázat spolupráci s veřejnými orgány, národními či evropskými, protože je zde jakési stereotypní myšlení v tom, že veřejné zakázky jsou něco direktivního. A to je něco, čeho bychom se měli zbavit. Samozřejmě, že se nelze vyhnout všem chybám, ale ta úroveň chybovosti by měla být na nějaké rozumně, rozumně nízké úrovni. Eh, dále zde máme eh, IT a řízení projektů. Tam byl tedy eh, značný problém v agentuře EMA, kde jsme se zabývali také výkonnostním řízením projektů. Vždycky si vybereme jednu agenturu a u té sledujeme, jak probíhá to projektové řízení. Zase podrobnosti naleznete v naší souhrné zprávě. Jedna z věcí, která tam je vidět, je, že existuje trend snižovat eh, počty stálých zaměstnanců. Agentura potom, eh, agentury potom nabírají pouze dočasné pracovníky. A pokud jsou tito lidé ve velice zodpovědných pozicích, tak potom může docházet k závažným problémům s fungováním těch agentur. Řízení rozpočtu se zlepšuje, vnější vyhodnocování jsou obecně pozitivní, e, také se e, zabýváme e, výsledky interních auditů, abychom si učinili úplnější obrázek. V tom budeme pokračovat i nadále. A dále je zde další taková specifická oblast, která se týká Eh, různé, různorodé situace v oblasti IT. Pokud se podíváme na všechny agentury zároveň, tak eh, uvidíme, že pokud jde o systém řízení lidských zdrojů nebo veřejné zakázky, což není něco, to je, co je specifické pro konkrétní aktivitu. To je vlastně by teoreticky všechny ty agentury mohly mít stejné. Prostě vytvoří se nějaká infrastruktura IT. Ale vidíme zde, kolik různých možností agentury využívají. A my si myslíme, že to je plítvání lidský, eh, finančními zdroji, protože bychom to mohli nastavit nějak obecněji a jednotněji v těchto oblastech. Také jsme se samozřejmě zaměřili na komentáře z loňského roku, jak na ně bylo reagováno. Určitě nejsme úplně spokojeni, myslím si ale, že ta situace je poměrně únosná a půjdeme dále. Jak vidíme, ten další cyklus auditů a vypracovávání těch eh, výročních zpráv. My eh, jednak eh, zvažujeme eh, konsolidovanou zprávu o auditu. Tam v Evropském účetním dvoře stále o tom diskutujeme. Snažíme se přijít na to, abychom vlastně nepřišli o ty informace, které máme díky těm specifickým výročním zprávám. Ale je také třeba podívat se na to z pohledu právního, abychom měli právně nějaký smysluplný výstup, smysluplný produkt, což si myslím, že by bylo přidanou hodnotou. Takže v zásadě by to mohla být jedna výroční zpráva na místo 41 specifických, byla by rozdělena na tři kapitoly, byla by, byl by tam nějaký obecný úvod popisující agentury, potom by tam bylo zhrnutí výsledků z auditu, jako je to tady v té naší brožuře, a potom by tam byla ta třetí část a ta by se týkala informací o jednotlivých agenturách. Myslím si, že bychom do té zprávy mohli zařadit také naše e, zjištění týkající se efektivity řízení agentur. A toto vlastně není náš nápad, to je nápad, který vzešel ve výboru KONT. Mohli bychom e, také zmínit určité klastry, se skupení těch agentur do klastrů podle oblasti činnosti, tak jak to bylo navrženo loni na Agencies Network Meeting v Alicante, tedy na setkání zástupců agentur. A tím bychom vlastně otevřeli cestu eh, k té analýze agentur nikoli jednu po druhé, ale po těch jednotlivých klastrech. Takže na to se velice těšíme. Já vám mnohokrát děkuji za pozornost a omlouvám se, že jsem hovořil trošičku dále, než jste asi čekali. A budu velice rád, eh, já i kolegové z auditního týmu, kteří jsou zde se mnou, velice rád, že zodpovíme vaše dotazy. Děkuji vám, pane kolego, za vaši obsáhlou zprávu. Jsem rád, že jste nám řekl, co vnímáte pozitivně, stejně tak, že jste nám řekl, co vnímáte méně pozitivně. Teď si myslím, že se můžeme posunout k síti agentur. Koordinátor pro letošní rok byla agentura pro bezpečnost eh, potravy. Na jejich výkonný ředitel nám řekne něco málo k práci té sítě. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji za pozvání. I já bych chtěl eh, poděkovat našim zpravodajům pro absolutorium za skvělou spolupráci a pro nás, eh, pro síť unijních agentur, stejně jako každoročně je prioritou, abychom byli v souladu se všemi uh, nároky, které může Evropský parlament vznášet. Jenom bych chtěl zmínit několik málo bodů z toho follow-up, které by mohly být zajímavé pro váš výbor. To jsou ty takzvané carry-overs. Máme to už léta, rok za rokem na pořadu jednání a i účetní dvůr ve své zprávě zmiňuje, že ty carryovers jako takové nutně nemusí být negativní. zde o to, zda jsou v následujících letech, v následujícím roce využity k tomu účelu, pro který byly umýšleny, a carryovers jsou potřeba k tomu, abychom měli dostatečnou míru flexibility u těch víceletých projektů. Na co bychom se asi měli soustředit, jsou ty zrušené carryovers, které vedou ke snížení rozpočtu a k nesprávným uh, očekáváním a tady byly jenom dvě poznámky ke zrušeným carryovers 2015-16. Pak jsme s výborem KONT a s účetním dvorem došli k tomu závěru, že bychom se chtěli vyhnout diskusím na toto téma, které se každoročně opakují. Také jsme měli follow-up, co se týká politiky konfliktu zájmu. 90 agentur se týká prevence, zvládání konfliktu zájmu. Tři agentury mají podobnou politiku a nebo jsou těsně před završením takové. Je třeba to vidět eh, v souvislosti s whistleblowery. 70 agentur už mají interní pravidla pro whistleblowing. Tři agentury zatím čekají na definitivní rozhodnutí komise a to se očekává koncem února tohoto roku, což je vlastně hrozně brzy. Pokud dovolíte, také bych řekl něco k objemu práce při udělování absolutorií. Tři čísla zprávy absolutoriu v roce 2011 měli 39 stránek, v roce 2014 jsme byli přes 500 a v roce 2016 700 stránek zpráv, které předáváme výboru KONT. Jsme samozřejmě připraveni poskytovat dále zprávy parlamentu i radě, ale uvnitř agentur musíme mobilizovat uh, síly, abychom se s tím vyrovnali. A to si myslím, že také ukazuje na tu nutnost, že my agentury máme ten um, sdílený podpůrný úřad Shared Support Office a parlament vyjádřil svou podporu tomuto systému. A přesto se nám stále ještě nepodařilo parlamentu a e, radě aby bylo určeno jedno místo TA post, aby byla to sdílené místo společné a my bychom, my se opět obrátíme na rozpočtové autority s touto žádostí pro rok 2019. Když dovolíte něco málo k, k tomu, co zjistil účetní dvůr, co se týká toho čistého výroku, tak máme to všechny, pro všechny agentury, kromě jedné, co se týká těch potržených transakcí. Pak ještě tři věci, k nimž bychom se tu rádi vrátili. Jedna je ta challenge, problém s tím nízkým koeficientem korekcí. To je důležitá velká věc pro víc než 20 agentur a opravdu to ohrožuje uh, kontinuitu provozu a větší efektivitu. Jenom jeden příklad od eh, kolegů z Frontexu z Varšavy. Za posledních pět let míra eh, inflace se zvedla o 7,5%, ale eh, ten koeficient oprav šel dolů o 10%. To znamená, že Frontex je v situaci, že život je dražší a peněz je méně méně a méně. A to je pro nás velký problém, abychom přilákali lidi ze všech členských států a tím pádem dochází k ohrožení té geografické vyrovnanosti uvnitř agentur. Také bychom vás chtěli požádat o podporu, když se teď eh, na základě zjištění Eurostatu bude nově definovat tento koeficient tak abyste to měli prosím na paměti. Také účetní dvůr řekl, že je různá úroveň IT, to byla faktická zpráva, to se tu také dnes ukazuje, hlavně co se týká lidských zdrojů, IT a finanční management. Toho jsme si vědomi, agentury pracují v našem vlastním zájmu, sdílejí služby a my jsme rádi, že teď komise, tak říkajíc, umožnila Eh, agenturám, aby využívali své lidské zdroje, SISPER, a to se implementuje ve více než 20 agenturách. Účetní dvůr také se zmínil o Brexitu, co se týká lékové agentury, ale to není, nebude mít dopad jenom na ní. Je to také důležité třeba pro EFSA, protože tam se hodně odpírají o expertní znalosti britských odborníků. To znamená, že riskujeme, že o ty odborné znalosti přijdeme. A pro agentury, které e, žijí z poplatku, to znamená, že může dojít k poklesu jejich výnosů. Co se týče sítě, tak tam došlo k pětiprocentnímu mm, zmenšení stavu personálu. Některé agentury implementovali 8,9 míst, o, o tolik procent víc než jiné instituce. My jsme také docela udělali pokrok, co se týká zvětšení podílu sdílených služeb. Teď máme 10,2 milionů úspor za to období tím, že spolupracujeme a sdílíme služby, ale pořád si myslíme, že před námi je ještě docela velký potenciál, který bychom chtěli využít. A poslední věc, pohyb dopředu, chtěli bychom požádat instituce, aby také zvážili účast na diskusi o víceletém finančním rámci, hlavně z perspektivy Brexitu, což bude na agentury mít velký dopad. A potom tři různé, různé cesty, jak eh, ušetřit. Uh, za prvé efektivita, to už jsem říkal, sdílené služby, sdílené kapacity. Budeme to dělat e, u lidských zdrojů, u zaká- veřejných zakázek a rádi bychom také rozšířili hráče, nejenom agentury, ale i Evropská komise a další instituce i členské státy. Myslíme si, že sdílení služeb s členskými státy také může pomoci k větší efektivitě. Ale, a to také účetní dvůr zmínil, také dochází k, ke ztrátě efektivity, třeba když se outsourcuje audit soukromým firmám, tak to zcela jasně vedlo ke snížené efektivitě. Není to jenom finanční věc, že musíme té soukromé firmě zaplatit, ale vede to ke snížení efektivity, protože tu firmu musíme nejdřív zaškolit. Podle mě to nebyla dobrá myšlenka. Měli bychom se vrátit k tomu společnému přístupu, kde bylo jasně řečeno, že tohle je úkol účetního dvora a měla by to, mělo by to být financováno účetním dvorem. Což znamená, že se nám práce účetního dvora líbí a my bychom se k němu chtěli vrátit a nemít na to soukromé firmy, mohu-li to tak říci. A potom, pro co určitě bychom byli, a vím, že je to obtížné a dlouhodobý úkol, rádi bychom oddělili otázku objemu zdrojů, které získáváme, to je zcela zimně politické rozhodnutí, ale pak je tady další pákový efekt a to je flexibilita, s níž můžeme těch zdrojů využívat. A už to tady zaznělo, když budeme o five krátit stav personálu, tak to politicky třeba zní hezky, ale může to mít až bizarní dopady, protože v důsledku těchto úspor potom vlastně platíme, platíme konzultační firmy evropské nebo americké. Bylo by vlastně levnější najmout vlastní lidi, než platit ty konzultanty. Ale když se soustředíte na to, že počítáte lidi a ne hodnotu, kterou z nich máme, tak pak budeme tu chybu nadále opakovat. My bychom tedy chtěli požádat vás, radu a komisi, abychom se dostali k tomu, čemu říkáme přístup podle výkonu. Jde o vztah mezi hodnotem a inputem. Někde mezi tím je to úkol managementu. Proto agentury ten management vůbec mají, aby se mohlo ten input nějakým způsobem transformovat, dohodnout. My bychom tedy opět chtěli pledovat pro to, aby EFSA a ostatní, které chtěli mít nějaký pilotní projekt a opírali se o, o tento model nejenom, aby počítali ty lidi. Další zdroje budoucí víceletý finanční rámec přes review toho finančního nařízení měli bychom se znovu podívat na ten dokument, měli bychom se hledat nové cesty financování agentur, tak, aby bylo možné vybírat poplatky, abychom se podívali, jaká je možnost rozšířit vlastní zdroje v oblasti energie, životního prostředí, veřejného zdraví, jak o tom píše smlouva o fungování Evropské unie. Máme tady příklady poplatků, které by mohly mít třeba veřejné zdraví, životní prostředí. Hlavně ve světle Brexitu by bylo velice důležité otevřít zdroje pro další možnosti financování agentur. Chtěl bych teď se dostat k závěrům. Eh, vítáme uznání ze strany agentů, ze strany firm, že, jsou, že agentury jsou samostatné jednotky a není možno k ním přistupovat jednot, jednotným způsobem, naopak je třeba k ním přistupovat individuálně. Rádi bychom vyzvali instituce, aby agentury takto také vnímaly jsme připraveni nadále přispívat k budoucím diskusím a jednáním a samozřejmě máte-li nějaké otázky, tak bude nám potěšením na ně odpovědět. Děkuji. A nyní můžeme přejít k panu zpravodaji, panu Stásovi. Možná bych ještě měl všem připomenout, že EASO se budeme věnovat zvlášť takže o tom se bude hovořit až u toho příštího bodu odděleně. Já ani eh, nejsem na to spravodajem, eh, tam to dělá kolega. Chtěl bych ale reagovat eh, na to, co zde zaznělo. Mám celou řadu otázek, které se týkají toho horizontálního rozhodnutí o absolutoriu. Eh, máme zde eh, také evropskou síť agentur a já, když eh, jsem jel na to setkání Evropské sítě agentur, když jsme hovořili o těch problémech, tak eh, jsme hovořili o tom, že by tam měla být minimálně jedna osoba na plný úvazek, eh, která by tu koordinaci měla na starosti. Vy víte, že parlament zde stojí za vámi, eh, rada se ještě nevyjádřila, ale myslím si, že spolu s dalšími kolegy z Evropského parlamentu by se nám mělo podařit eh, získat pro vás podporu. Já sám mám eh, řadu osobních kontaktů s generálními řediteli a eh, s řediteli agentur. A vím, že tam je problém s tím opravným koeficientem. Víme, že jedna agentura se patrně přesune do Amsterdamu. Ale je určité nebezpečí, že pracovní podmínky pro agentury a pro technické pracovníky, eh, pokud jde o EMA nebo eh, Frontex především, že eh, by mohly být velice špatné až katastrofální. Dále se chci vyjádřit k těm eh, skutečným eh, výsledkům, k těm eh, prostředkům, které tedy, respektive k těm výsledkům, které za ty peníze skutečně agentury předkládají. A chci se zeptat, za těm pětiprocentní, to pětiprocentní snížení, zda to bylo odůvodněné. Protože ono to může nakonec vytvořit eh, určité eh, problémy a tak ty problémy se týkají eh, také toho, že tam jsou ti externí konzultanti, externí firmy, protože tam je zase problém s tím, do jaké míry jsou skutečně ti externí auditoři nezávislí. Já sám takovéto dotazy dostávám. A kolega Tarant potom sám řekne něco k, tě, k těm agenturám jako takovým. Děkuji. Jak víme, je to velký problém, který souvisí s EFSO. Já o tom eh, nebudu hovořit, když hovořím o dobré vůli. Nicméně jsou to určité pozitivní stránky v té zprávě, pokud jde o to, co se podařilo, pokud jde o prosazování o transparentnosti a opatření, jako například eh, projekt Terra. Mně se ta transparentnost eh, velmi líbí, protože v mém jazyce eh, to má trochu jiný význam. V každém případě jsme velmi rádi, že se tedy snaží analyzovat rizika v širším rámci a transparentním způsobem, rád bych položil tři konkrétní dotazy. Za pomoci kolegů, kteří se také zeptají, co by kolegové výboru, tak abychom měli ve výsledku ještě lepší zprávu, než je ten současný návrh. Za prvé jsem zjistil, že v mnoha případech byl zamítnut přístup k dokumentům. V důsledku ochrany obchodních zájmů se tak stalo v mnoha případech. Proto by mě zajímalo, jak jsou tedy definovány pravidla v tomto ohledu. Tedy na jedné straně jsou to komerční obchodní zájmy a na straně druhé jsou tu zájmy evropské veřejnosti a respektive její právo se získat úplné informace o všech těchto otázkách. Druhá věc. Zmínil to člen účetního dvora pan Sergis a vy jste o tom také hovořil. Téma Brexitu. To je další velké téma. Rád bych se zeptal, jestli tady máte nějaké plány, eh, pokud jde o práci vaší agentury. Právě s ohledem na rizika vyplývající z Brexitu. A za třetí, všiml jsem si, že jste dosáhli poměrně dobré genderové vyváženosti ve své agentuře. Z deseti lidí je šest mužů a čtyři ženy. Nicméně, a omlouvám se, je to dokonce naopak. To je e, zase estonština, protože my e, gender e, vlastně v estonštině vůbec nemáme. Nejsme šovinisté. Nicméně na úrovni řídících pracovníků, na úrovni vyššího managementu je ten poměr poněkud jiný. A proto bych se vás rád zeptal, a prosím, nechápejte to eh, správně, ale nebylo by možné získat více žen do managementu, nebylo by možné, aby tam pracovalo více žen v té takzvané kuchyni. To znamená, to jsou otázky, na které bych chtěl uh, Eh, odpovědět. Uh, uh, um, tak možná půjdeme tudy. Účetní dvůr a ta síť agentur by mohla odpovědět na ty otázky, které padly a pak vemu stínové zpravodaje a ostatní kolegy poslance. Takže prosím. Děkuji, pane předsedo ne mnoho bodů se, týkali specifi- se týkalo specificky účetního dvora. Kerry overs, já si myslím, že jsou neoprávněné carry overs, které zmiňujeme ve své zprávě. Samozřejmě je to otázka toho, kdy budeme pracovat v souladu s legislativou, nemůžeme ostatně dělat nic jiného. A je to otázka legislativců různé úrovně, včetně komise, aby rozhodli, jak lépe popsat plánování finančních zdrojů, tak aby mm, ve vnějším světě nevznikly nějaké pochyby, zda snad e, není agenturním rozpočtům přidělováno příliš mnoho peněz outsourcování auditu to je věčná diskuse. Nejsme z té situace úplně nadšení, tak jak ji teď máme, protože v mnoha případech bychom transakce měli dvakrát kontrolovat, které vlastně už byly zkontrolovány soukromými auditory. Měli bychom kontrolovat, zda je to v souladu s legislativou, takže jít jednou či druhou cestou to by mohlo zlepšit situaci, ale samozřejmě, když se vydáte jednou cestou, budeme potřebovat víc veřejných zdrojů pro účetní dvůr. Když se vydáme tou druhou cestou, tak bychom měli soukromým auditorům důvěřovat víc. Já bych ne zcela souhlasil s tím argumentem nedostatečné efektivity, že agentury by měly auditory naučit, jak pracovat. No, Samozřejmě bylo by nesprávné, kdybych říkal, že soukromé auditní firmy mají lidi, kteří jsou snad nekvalifikovaní, že by nemohli auditovat veřejné eh, instituce, ale samozřejmě vztahy mezi auditovanými a auditory je něco, o čem lze diskutovat. Jak dotlačit soukromé firmy k tomu, aby eh, na to použili kvalifikované, šikovné lidi. Ne všechny auditní firmy, které rámcovými smlouvami komise se tak říkajíc dostaly do hry, nás učinili šťastnými. Ale myslím, že by se tahle věc neměla příliš eskalovat po mém soudu. To si nezaslouží tak vysokou míru pozornosti. Flexibilita, jak využívat zdroje. Tady bych souhlasil s mnoha věcmi, které tu zazněly, především ve světle analýzy nabírání personálu do lékové agentury, ale když se na to podíváte z perspektivy zdravého finančního managementu, tak flexibilita není hlavní uh, otázkou těchto peněz. To se také týká nových zdrojů financí. Nejčistší metoda financování, nejčistší model financování veřejné instituce je pouze z rozpočtu a vybírání všech možných poplatků, které platí průmyslová sféra využívající služby těchto agentur. Všechny tyto poplatky brát jako zdroje evropského rozpočtu. To by byla nejčistší cesta financování, ale samozřejmě to je přenecháno legislativcům, aby o tom rozhodli. Nevždy zdravý finanční management musí být nejvyšší prioritou, když eh, vás okolnosti života tlačí do kouta. Plánování, no a Brexit to je věc, kterou jsme od agentur dost jasně chtěli vědět v souvislosti s účty a budeme se na to ptát ještě důrazněji, protože podmínky Tedy jak to bude, až přijde Brexit, to se možná ukáže v jasnějším světle během tohoto roku. Možná letos budeme se lidí v agenturách hodně ptát na to, jak to bude, jak to bude v těch eh, finančních účtech s tím souvisejících. Doufám, že jsem odpověděl na všechny věci, které tady zazněly, alespoň jsem se o to snažil. Děkuji ještě za, pána za síť agentur. Děkuji Mnohokrát ono těch dotazů na agentury obecně zase tolik nebylo. Já bych chtěl poděkovat panu Stásovi za jeho podporu. Také pokud jde o ten Shared Support Office, tedy úřad dílené eh, podpory, určitě je potřeba se podívat také na ty otázky nezávislosti Eh, protože v některých případech samozřejmě je třeba, aby agentury outsourcovaly činnost eh, vnějším společnostem nebo externím společnostem. Pokud jde o ten externí audit, ona to asi také nebude úplně největší priorita, to souhlasím se členem eh, účetního dvora, ale my v zásadě si myslíme, že je úkolem účetního dvora toto dělat, byť samozřejmě chápeme, že účetní dvůr má také problémy se, se zdroji. A otázkou je, zda vlastně by ty peníze, které se dávají těm externím auditorním společnostem, neměly jít na EKA, Evropský účetní dvůr a pokud bychom to jaksi všechno mělo, měli centralizované, tak by to určitě bylo efektivnější. A e, pokud je o financování, tak my zase e, platíme něco Evropské komisi, takže my bychom v zásadě si mohli zaplatit služby Evropského účetního dvora, byť si myslíme, že by to mělo být financováno z rozpočtu Unie. Děkuji. Děkuji a nyní stínoví zpravodajové a další členové, pan Savama. Děkuji, pane předsedo. Děkuji zástupcům Evropského účetního dvora. Jsem velice rád, že zde pan Satis eh, mezi námi je. Vypadáte velice nadšený tím, co děláte a skutečně se dostáváte stále podrobněji do té problematiky. Pane předsedo, jak to budeme organizovat? budeme mít několik kol, protože já mám hodně otázek na konkrétní agentury. Pan předseda, ano, řekněte všechny otázky nyní. Dobře, já tedy to zkusím. Mám několik dotazů na síť agentur. Nejprve bych se vrátil k tomu požadavku pětiprocentního škrtu k této diskusi. Můžete prosím velice upřímně nám říci, jak si myslíte, že jaký smysl to všechno má? Zda je to smysluplné? Ono už to samozřejmě probíhá, ale bylo by dobré eh, to vyhodnotit eh, jaksi pro nějaké příští rozhodování. A můžete nám říci, pokud toto není ten nejlepší způsob, tak co jiného bychom měli zohlednit? Jinými slovy, jak můžeme být schopni vyhodnotit a stanovit priority mezi desítkami agentur. Pro nás samotné je to také velice těžké. Jak to, jak si můžeme dopředu vyhodnocovat? Bylo by dobré tomu lépe porozumět. Za druhé. A to je pro mne něco velice důležitého, moc se o tom nehovoří, nebo se o tom hovoří, ale jde mi o posunutí, respektive předsunutí eh, harmonogramu těch absolutorií. Řeknu to upřímně, pro všechny v tomto sále je to trošičku frustrující. Já si myslím, že my zde odvádíme opravdu důležitou práci. A v podstatě vždycky zjistíme, že asi 90% těch problémů již bylo vyřešeno v okamžiku, kdy o tom hovoříme my zde. Takže co podle vašeho názoru je potřeba v tomto dělat? Já vím, že by to asi vyžadovalo úplnou revoluci, ale jak vy si myslíte, že bychom mohli upravit ten harmonogram, ten časový eh, rozvrh, abychom jak si diskutovali o věcech, když se alespoň trochu ještě dějí, ne o tom, co se stalo už v uplynulém roce. A za třetí, bylo by pro nás také jistě velice eh, přínosné, já jsem zpravodajem za výsledný finanční rámec, tak jak spolupracujete s komisí, o čem v současnosti diskutujete, jak se podílíte na přípravě budoucího víceletého finančního rámce a především těch budoucích modelů financování, kterých jsme se také dotkli. Rád bych se o tom dozvěděl něco více. Děkuji, pan Dali. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, vážení zástupci agentur. Já bych chtěl v první řadě poděkovat agenturám za podrobné odpovědi na dotazy týkající se absolutoria za rok 2016. Já když jsem se podíval na ty odpovědi, tak jsem si dokázal udělat poměrně pozitivní obrázek o celé té situaci. Pokud jde o e, začlenění účinnosti, efektivity a úspornosti do každodenního fungování agentur. Je zde tedy důraz na různé nástroje a metody toho, jak toto vše zlepšit. Dále agentury i nadále e, posilují efektivitu sdílených služeb – a spolupráci s institucemi. Máme také specifické nástroje právě pro ty sdílené služby. Rovněž e, začalo fungovat společné vypisování veřejných e, zakázek, to se také stále více používá. A výsledkem je skutečně zvětšující se počet těch sdílených služeb mezi agenturami a samozřejmě také úspor Také je třeba zaměřit se na management eh, střetu zájmů a další problémy. A vidíme, že když jsme se na to v minulosti zaměřili, tak eh, výsledkem je, že 80 eh, agentur v této oblasti má dobré výsledky. Ty, ty, ta problematika střetu zájmů, ta se zaměřuje jak na stálé pracovníky, tak na dočasné pracovníky, tak na národní experty. Nicméně je třeba zde celou věcí ještě vyjasnit a já bych chtěl nyní upozornit na některé konkrétní dotaz, dotazy týkající se jednotlivých agentur. Jednak eh, ta první eh, skupina otázek, eh, ta se týkala výkonného ředitele EFSI. která v podstatě vede tu síť agentur. A mně by se líbilo mít odpovědi i od dalších eh, agentur. Především eh, se zde hovořilo o tom, že oblast vypisování veřejných zakázek je eh, velice náchylná k chybovosti. A já se chci zeptat, proč to tak je, proč tolik agentur dělá tyto chyby a jak opravit alespoň ty největší chyby v oblasti veřejných zakázek. Druhá skupina se týkala Evropské hraniční a pobřežní stráže, tedy Frontexu. Víme, že tam eh, v uplynulých měsících eh, byly obrovské organizační a jiné tlaky, asi více než kdykoliv v historii Frontexu. Ale jak byste popsal rok 2016? Jaké specifické výzvy před vámi v tomto roce stály v souvislosti s uprchlickou a migrační krizí? A co byste nyní udělali odlišně, když se na ten rok, jak si můžete podívat zpět, na rok 2016. Evropská léková agentura, ta se potýkala s organizačními problémy v roce 2016, protože tam od roku 2014 proběhly dvě veliké reorganizace, eh, včes, eh, eh, včetně přesunů středního a vysokého managementu. Neproběhlo to všechno úspěšně a já se chci zeptat, eh, jak jste se snažili ty problémy řešit. A opět, co byste udělali odlišně, pokud byste ty reorganizace začali dělat nyní? A má poslední otázka se týká všech eh, carryovery, tedy ty převáděné částky jsou problematické u 23 agentur a jak se tedy toto bude eh, projevovat v účetnictví, snažíte se nějakým způsobem například sdílet osvědčené postupy mezi sebou a můžete nám dát příklady těch eh, odůvodnitelných carry-overů? Pane Sarvamo, tady byly dvě otázky na eh, specifické agentury, tak se prosím teď zeptejte. Děkuji. Ano, ještě jsem měl dvě další otázky. Jedna se týká Frontexu jak zmínil pan Url, koeficient korekce dvě třetiny, jak jsem to pochopil, tak to je pro vás problém. Bylo by opravdu užitečné, kdybyste nám řekl, jak to přesně je a jak s tím problémem bojujete. A také krom EASO musím říct, Frontex má nejvyšší počet um, poznámek. Já jsem fanouškem Frontexu a děláte skvělou práci a jsem trochu smutný, že to vidím, protože Frontex je, když už ne úplně na špici, tak rozhodně v top 3 nebo v top, top 5, co se týká těch poznámek a problémů. Já vím, že jste v roce 2016 měli opravdu hrůzn, hroznou práci, ale krom toho je ještě něco dalšího, co byste nám k těm poznámkám mohl říct. A EFSA ve vší stručnosti je otázkou. Komise při tom fitness checku řekla, že myslím, že to bylo minulý pátek, že reputace EFSA je lehce lehce negativně ovlivněna eh, právními požadavky a požadavky na důvěrnost, takže se může jevit jako netransparentní ve vztahu k veřejnosti. A co s tím děláte? Jak k tomu přistupujete? Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit česky, ale děkuji, že jste mi udělal slovo. Bych chtěl poděkovat eh, panu Sarvamovi za jeho poměrně velikánské množství otázek, pod kterou se schovaly dvě, které jsem eh, tady chtěl mít. Eh, myslím si, že vždycky je dobrý, když se někdo věnuje problematice dlouhodobě. A já jsem za minulý rok navštívil dalších osm agentur, některé už jsem navštívil po třetí a musím říct, že vidím obrovský, obrovský ten posun v těch agenturách že vidím i ten posun pozitivní i negativní. Myslím si, že na začátku tady bylo skvěle zmíněno Evropským účetním dvorem několik negativních trendů. Za prvé, odcházejí nám schopní lidi. Prostě, dámy a pánové, nezlobte se na mě, ale to, co dneska v některých agenturách je, je prostě špatně. A je špatně, že ty lidi odcházejí do soukromého sektoru z důvodu toho, že my jim nejsme schopni dát kontrakt na dobu delší jak jednoho, dvou let. Druhá věc, kterou vidím, že je špatně, která tady možná nebyla zmíněná, to je přetahování se agentur o schopné zaměstnance, kdy vidíme, že eh, řada eh, poměrně, bych řekl, schopných lidí cirkuluje v rámci zaměstnanců. To myslím, že Evropský účetní dvůr nemůže, nemůže třeba vidět, ale já jako ten, který sleduje ten to cyklování těch zaměstnanců, kdy schopný schopný prostě zaměstnanec eh, za těch tři a půl roku už třeba oběh dvě nebo tři, tři agentury a opravdu se o něj přetahujou. Další věc, kterou bych chtěl říct, je zlepšila se komunikace. To je spíš na, na síť, ale tadyhle stále vidím, že e, chybí využití těch příkladů dobré praxe. Některé agentury jsou špičkové v komunikaci. Můžu uvíz Frontex, který výrazně zlepšil svoji publikační činnost. Můžu eh, zmínit EASA, která opravdu eh, to byla agentura, která bych řekl byla taková mlčící. Teďka myslím, že poslední léty třeba EASA se snaží, snaží publikovat. Ale stále si myslím, že, že v rámci sítě byste se měli zabývat školením agentur a združováním kapacit, protože někdy, někdy se mi zdá, že jsou takový období, kdy, kdy vaši PR manažeři fakt nás zahlcují nebo posílají hodně zpráv a někdy je to takový slabší, především v letních eh, měsících. Mě, mě informace o migrační eh, krizi a o vývoji v některých agenturách chyběly. No a poslední mm, věc, eh, tady byly zmíněny klastry, já bych to přivítal. Prostě po tři a půl letech, kdy se koukám na discharge, tak si myslím, že to združení vlastně evropských agentur v rámci nějaké předmětů podobné činnosti si myslím, že je velmi dobré. A další otázky mi zakázal kolega Depré, protože říkal, že nad některýma agenturama drží svoji ruku, takže eh, vy už jste mi odpověděli i, i v dotaze, který vám průběžně zasílám, takže dávám čas někomu jinému. Já si myslím, že vy jste byl poslední, kdo se hlásil o slovo. Máte otázku ještě? Tamhle, pane Stási? Já možná jsem asi něco špatně pochopil. Já jsem si myslel, že nejprve se bude hovořit o síti a potom o jednotlivých agenturách, takže proto jsem neposkytl úvod k jednotlivým agenturám a také mám některé konkrétní dotazy k těm agenturám. A myslím si ale, že kolegové spoložili správné dotazy. Možná bych se tedy také nyní eh, sám zeptal na Frontex a EMA a potom tedy už by asi byly položeny všechny dotazy. Je to takto v pořádku? Dobře. Tak já děkuji, omlouvám se za nedorozuměním. Nejprve tedy k Frontexu. Já samozřejmě vím, že rok 2016 byl velice specifickým rokem, protože jste museli eh, čelit těm novým výzvám, byli jste pod velkým eh, tlakem, vlastně se změnila ta, eh, ten to vaše portfolio a jak eh, řekl Evropský účetní dvůr, řada komentářů z let 2014, 2013, 14 a 15 byla uspokojivě zodpovězena. Chci se eh, zeptat, kdy tedy ten eh, proces reakce na ty komentáře bude skutečně dokončen. Potom další dotaz. Navzdory tomu, že to byl e, specifický rok, tak 4. E, října jste financovali národní návraty Týkalo se to tedy období od ledna do října a částky 3,6 milionu eur a hovořilo se o tom, že ty peníze ale neměly být takto vynaloženy. Chci se tedy zeptat, zda máte v této věci nějaké kontakty s Evropským účetním dvorem a jak tuto věc řešíte. A za třetí, V současnosti máte 365 pracovníků, potřebujete jich tisíc, potřebujete také nové kancelářské prostory. A to je skutečně tíživá situace. A já se chci zeptat, jak postupujete při náboru pracovníků, jak se vám daří získávat nové prostory ve Varšavě. A dále ten opravný koeficient je 66,7 ale pro řadu budoucích pracovníků toto není příliš atraktivní. Jak eh, tomu chcete čelit, jak to chcete zlepšit? Dále k agentuře EMA, tam eh, byl odveden eh, obrovský kus práce. Vy jste nám poskytli skvělé zhrnutí vašich služeb za rok 2016, ale Evropský účetní dvůr rovněž zmiňuje to, že řada komentářů za rok 2014 již tedy ještě nebyla vyřešena. Jak chcete zajistit, že v roce 2018 vše bude řádně implementováno? Evropský účetní dvůr také zmínil eh, řadu eh, nesprávně provedených eh, výdajů v oblasti veřejných zakázek a také plateb za hotely. Tam ty tisíce hostů, kteří přijíždějí se svou expertízou z jiných zemí, tak eh, tam se zdá, že jsou určité nesrovnalosti a panuje tam určité nedorozumění mezi vámi a dvorem. Vy tam hovoříte o tom, že 1,2 milionu eur byly vynaloženy nesprávně. Jak eh, s tím chcete naložit? A potom poslední otázka, ta se týká Brexitu. Všichni víme, že ty stávající prostory v Londýně jsou pronajaté, a ten kontrakt, ten běží snad až do roku 39, takže to jsou obrovské náklady. Ale zároveň Spojené království řeklo, že tyto náklady budou určitým způsobem pokryty. Prostě zajímalo by mě více informací k této věci. Děkuji. Děkuji. Pokusme se tedy to udělat takto. Padla zde řada dotazů na konkrétní agentury, takže nechme je zodpovědět otázky a pak přejdeme k síti a dvůr to potom nějak uzavře, případně zodpoví dotazy zodpově, uh, určené eh, účetnímu dvoru. Začneme tedy EFSOU, prosím. Děkuji, pane předsedo. Uh, Pan Tárant zde bohužel není, on se ptal těch, na ty konkrétní otázky. Nevím, zda by třeba nejprve proto neměl hovořit Frontex nebo EMA. Pan předseda. Dobře, takže EMA. Děkuji, pane předsedo. Zazněla řada otázek eh, týkající se toho, jak nakládáme se střety zájmů. To je samozřejmě průběžné téma a od eh, zprávy účetního dvora, která byla vydána před několika lety. My jsme se neustále snažili zavádět další a další zlepšení. Podívejme se na tu rovnováhu mezi tím, abychom eh, měli eh, co nejlepší vědeckou expertízu a na druhé straně čelili střetu zájmu. Tam je třeba se eh, dívat například na otázku eh, rozhodování na úrovni vědeckých expertů. Dále v březnu tohoto eh, roku jsme zveřejnili zprávu o nezávislosti a ta zhrnuje naše veškeré úspěchy a další kroky, ke kterým jsme přistoupili. Zohledňujeme rovněž zprávu Evropského ombudsmana, který požaduje další doladění těchto politik. Tyto návrhy tedy v březnu půjdou na náš management board, na řídící radu a poté bude vypracována zpráva s dalšími doporučeními pro další realizaci. Pokud jde o reorganizaci na úrovni agentury, hovořilo se zde o určitých krocích z roku 2014 kdy jsme ve dvou oblastech, tedy v oblasti informačních technologií a v oblasti administrativy, provedli reorganizaci, protože jsme nebyli zcela spokojeni s efektivitou té organizace. A také jsme to prováděli, abychom lépe splňovali požadavky například finanční deklarace o plánování. Tam už jsme si nyní vypracovali strategie až do roku 2020 a máme tam eh, cíle eh, v oblasti eh, nakládání s dovednostmi, všechno by to mělo probíhat jaksi strukturovaněji, máme tam něco, čemu se říká kompetenci mapping, to znamená mapování kompetencí a týká se to také té náborové činnosti. Samozřejmě, že budeme čelit eh, dalšímu tlaku v důsledku Brexitu a toho, že přijdeme o řadu zaměstnanců. Také se stěhujeme do země, která nám patrně umožní zachovat si velký velkou většinu našich eh, pracovníků, ale podle průzkumu eh, v září to vypadalo, že zůstane asi 81% lidí, 81% lidí, a což ale znamená, že přejdeme, stá, přijdeme stále ještě asi o 200 lidí. To by eh, šlo nějak zařídit, pokud by to byli lidé v jedné jediné oblasti, třeba velký počet eh, pracovníků v IT nebo velký počet administrativních pracovníků, ale pokud by se to eh, týkalo lidí z té vědecké oblasti, tak tam by to bylo mnohem více problematické. Takže se snažíme na ten Brexit nějak připravit, individuálně se setkáváme s našimi eh, pracovníky, snažíme se zjistit, zda se chtějí přestěhovat do nového sídla agentury v Amsterdamu. Pokud jde o veřejné zakázky a hotely, co s tím chceme dělat, my až se přesuneme do Amsterdamu, tak budeme dělat tendry, výběrová řízení, tak abychom zajistili, že to všechno je v souladu s evropskými pravidly. Pokud jde o náklady na Brexit, možná bych asi nejprve měl zmínit, že ta čísla, která jsme uvedli v našich odpovědích v dotazníku v červenci, ta už se zase změnila a to eh, z důvodu eh, toho eh, pronájmu a nyní tedy máme lepší představu o tom, co, jak to bude probíhat s tím pronájmem v, v Amsterdamu a co vlastně bude platit ta nová hostitelská země. A ten, to to stávají, ten stávající pronájem v Londýně, ten skutečně uskončí až v roce 2039. Tam můžeme se obrátit na nějakého eh, konzultanta, aby to jaksi eh, přepronajal nějaké třetí eh, straně. A část těch nájemních práv by se vlastně přesunula na toho, tuto třetí stranu. Eh, druhá věc, my diskutujeme s tím stávajícím pronajímatelem, s tím majitelem. A třetí věc, po konzultaci s generálním sekretariátem Evropské komise vedeme diskuse také s orgány Spojeného království. S nimi bychom se měli setkat v polovině února a tam uvidíme, jakou podporu nám britská vláda může poskytnout při eh, našem přesunu na to nové místo. Mohl by Frontex odpovědět na ty otázky, které mu byly směřovány? Děkuji, pane předsedo. Zazněla otázka, která se týkala uh, Evropy 2016. Jak bych ten rok, rok mohl popsat? Já si myslím, že to bylo klíčové, že došlo ke zlomu. Z hlediska migrační a bezpečnostní krize na vnějších hranicích EU. Komise na konci roku 2015 navrhla nový mandát agentury. V červnu roku 2016 byl tento mandát dokončen, finalizován a dospěli jsme k politické dohodě. Mezitím bylo potřeba plnit úkoly a musím říct, že tyto úkoly často nebyly součástí stávajícího mandátu. Dovolte mi, abych uvedl několik příkladů. Eh, návrat. V oblasti návratu Některé otázky se těch návratů týkaly, tak tady byla vzbuzena velká politická očekávání. A kromě toho bylo potřeba najít nějaký způsob, jak vůbec tu krizi vyřešit. Více než 1,2 milionu nelegálních migrantů eh, v roce 2015 eh, přišlo do EU. A ne všichni tito migranti měli právo získat povolení k pobytu. To znamená, že my jako EU si musíme položit otázku, jakou návratovou politiku chceme mít. Rozpočtový orgán nám poskytl 60 milionů euro které tedy v roce 2016 jsme mohli k tomuto účelu použít. Je na snadě, že bylo potřeba mít na to více času, vyžádat si více času na to, abychom mohli postupovat koordinovaně mezi všemi zúčastněnými stranami, ať už to byly členské státy, agentura nebo komise. Nicméně jako agentuře se nám podařilo využít 40 milionů z těch 60 milionů a podařilo se nám drasticky, tedy zásadně zvýšit počet návratů celkem 230 eh, letů s navracenými migranty během jednoho roku. Kromě toho bylo potřeba se shodnout na definici toho, co je tedy společný návratový let. A e, v tomto ohledu je tedy několik zmínek ve zprávě Evropského účetního dvora je potřeba tedy tu otázku řešit. Měli jsme e, tu politická očekávání, bylo potřeba to řešit a museli jsme tedy se shodnout na tom, že takovýto společný let je let, který je organizován ve společném zájmu v rámci prostoru volného pohybu. To znamená, že pokud nějaký členský stát, ve kterém je velký počet nelegálních migrantů, pořádá takový let, tak je tedy ve společném zájmu všech dalších států EU, aby se tyto lidé vrátili do svých zemí původu. A kromě toho jsme stáli před dalšími úkoly. Šlo například o to, jak tedy absorbovat navýšený počet zaměstnanců v roce 2016, protože evropské rozpočtové orgány v roce 2016 navýšily počet našich zaměstnanců o 76. Jinými slovy jsme měli 76 nových zaměstnanců. A potíž byla v tom, že Všichni očekávali, že agentura už eh, bude eh, plnit úkoly, které v podstatě nebyly součástí jejího právního mandátu. Já vám eh, doložím několik příkladů z různých oblastí, ať už je to bezpečnostní screening nebo sdílení informací v rámci šengenského informačního systému. V listopadu roku 2015 Rada pro bezpečnost a vnitřní věci dospěla k tomu, že je potřeba vyzvat Frontex a Europol, aby napomohli eh, italským a řeckým orgánům v těch hotspotech, aby se prováděl bezpečnostní screening migrantů. Nicméně musím říct, že to v podstatě bylo v mandátu agentury až od příštího roku. Rok 2016 byl pro nás tedy naprosto zlomový a musím říci, že to podle mého názoru umožnilo eh, solidnější fungování na vnější hranici EU. Ptali jste se, jestli jsou ještě nějaká další témata, která bych chtěl v souvislosti s rokem 2016 zmínit. Myslím si, že navýšení počtu zaměstnanců a ten eh, korekční koeficient, to už tu bylo dostatečně zdůrazněno já bych v této souvislosti chtěl říci, že je pravda, že jsme měli velmi nízký korekční koeficient. Dneska je to zhruba 70 Došlo k tomu tak, že tady není e, zaručena geografická vyváženost a já si myslím, že je v zájmu všech členských států postarat se o to, aby tedy v Evropské agentuře byla zaručena geografická vyváženost při najímání a je to o to důležitější, eh, když jde o úkoly, které jsou velmi citlivé a které jsou někdy vnímány jako citlivé z hlediska suverenity členských států. Musíme si uvědomit, že tato agentura se zabývá zprávou hranic a z tohoto hlediska v rámci tohoto kontextu musíme zajistit geografickou vyváženost. A jeden ze způsobů, jak této vyváženosti dosáhnout, spočívá v tom, že najdeme tedy řešení pro to, aby lidé, kteří přijmou práci ve eh, v Varšavě, neměli pocit, že jsou tedy nějak sankcionováni tím korekčním eh, koeficientem. A kromě toho mi dovolte, abych řekl pár slov o prostorech, prostorách a také o našich budoucích úkolech. V tuto chvíli je to tak, že se nám podařilo získat eh, kanceláře v rámci, eh, nebo další kanceláře v rámci té budovy, kde máme sídlo. A během současné nebo stávající eh, budovy byla od otevřena ještě jedna budova, budova eh, a podaří se nám tam vměstnat za dva roky tisíc lidí. A zůstaneme tam do doby, než budeme mít ve Varšavě nové sídlo. A tím se dostávám k otázkám, které se týkaly eh, těch nevyřešených komentářů účetního dvora. Byl tam jeden komentář, který byl zdůrazněn a sice, že je potřeba se tedy shodnout na eh, té dohodě o eh, sídle. Ta dohoda byla konečně podepsána v loňském roce, byla ratifikována polskými úřady a 1. listopadu loňského roku vstoupila v platnost. Důsledkem toho je skutečnost, že polská vláda tedy eh, převedla Eh, na agenturu Pozemek ve Varšavě a my tedy v tuto chvíli eh, můžeme eh, požádat evropské rozpočtové orgány o to, aby se tedy začala plánovat stavba naši, našeho nového sídla. Ještě jedna věc, komentář účetního dvora, který se opakuje už od roku 2013. Já jsem pevně přesvědčen, že díky neustálým konzultacím s účetním dvorem očekáváme, že většina nevyřešených otázek bude vyřešena do konce auditu za rok 2017. Takže já vám v tuto chvíli děkuji za pozornost. Děkuji. Mm, Možná, že byste mohl odpovědět na otázky pana Taranda, třeba se dívá přes webstream. Byly tady vzneseny nějaké horizontální otázky, které se týkaly sítě. A pak se třeba dostaneme k panu zpravodaji, ale prosím teď. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Teď ty tři otázky, které položil pan Tarant. Za prvé ta genderová vyváženost ve vyšším managementu. My máme u nás čtyři lidi, dvě ženy, dva muži, to znamená, až tak zle na tom nejsme. Je to 50% ve vrcholném managementu, na celé agentuře je to asi 64% žen, zbytek jsou muži. Máme problém na úrovni exekutivního ředitele, protože to je buď a nebo. Je těžké mít tam těch 50%. Pak byl zmíněn Brexit a plánování. Ano, plánujeme s ohledem na Brexit, co se týká našich expertů. 13 vědeckých odborníků je z Velké Británie, to je značný podíl a řešíme s ostatními členskými státy, zda by byly schopné vstoupit do toho a pokrýt naší potřebu a pak ještě může být také dohoda se Spojeným královstvím, že bychom najímali jejich lidi pro své úkoly, což by po mém soudu mělo být dobré řešení. Máme asi 6 personálu z Velské Británie. Mohli bychom tedy pokračovat v těch smlouvách. Máme také žadatele ze Spojeného království. Je to docela důležité, co se týká sdílení údajů, třeba agentura pro standardy potravin a její spolupráce se Spojeným královstvím. Tam by bylo potřeba, aby Spojené království zůstalo součástí systému sdílení dat Další věc, přístup k dokumentům. Zda my bráníme obchodní zájmy průmyslu a co to znamená pro naší reputaci, to tady také padlo. Ptal se na to pan Sarvama. No, jako evropská instituce musíme být v souladu s evropským právem. Nemůžeme porušovat evropské právo a evropské právo je svého druhu rovnováha mezi transparentností a ochranou duševního vlastnictví. A my jako EFSA bychom preferovali, my bychom hrozně rádi zveřejnili všechno, co používáme pro vědecké posouzení. To je princip vědy. Zveřejňovat, předkládat k posouzení nebo odmítnutí, pokud je to nesprávné. To je princip vědy, ale jak zároveň současně s tím chránit práva duševního vlastnictví? Řekl bych, že bohužel legislativci přenechali FC zda požadavky na ochranu obchodních údajů jsou či nejsou opodstatněné. To není otázka ekonomické soutěže, my nemůžeme řešit tyto otázky hospodářské soutěže. Máme tu situaci, musíme rozhodovat, jdeme v transparentnosti, co nejdál to jde. Pokud si parlament myslí, že společnost by si žádala větší míru transparentnosti, my budeme první, kdo do toho půjde, ale potřebujeme jiný právní rámec. A ten musí poskytnout legislativa. My jsme v docela nešikovné pozici, protože buď nám řeknou, že nejsme dost transparentní, anebo nám někdo řekne, že porušujeme práva duševního vlastnictví a jeho majitelů. Tolik za EFSA. Máme málo času, takže poprosím o závěrečné poznámky. Ano, děkuji, pane předsedo. Pan Sarvama se zeptal na složité otázky. Já si nemyslím, že není, je možné to odpovědět za minutu, ale on se ptal, jak to bylo s těmi minus pěti procenty? Ano, politicky bylo potřebné ukázat, že evropské instituce také přispívají k úsporám v Evropě, ale ten přístup, stejný přístup ke všem, to je špatně. Agentury se musí pojednávat individuálně, záleží na tom, jaký, jaké mají pole působnosti a, a podle toho rozhodovat o prostředcích. A pak také si myslím, a to už jsem řekl, když eh, agentury využívají zdroje v rámci pole politiky, tak bychom měli přistupovat k tomu podle toho, jaký je výstup, jak co získáme, nejenom počítat ty zdroje. A co se týká toho absolutoria, víte, že čekáme na zprávu účetního dvora a pak eh, odpovíme na spoustu otázek zpravodaje. V tuto chvíli my nevíme, jak to bude. Možná bychom se mohli eh, sejít a společně se zamyslet, jak to urychlit. Ano, diskutujeme s komisí na technické úrovni o příštím víceletém finančním rámci, ale nejsme plnou součástí politické diskuse a jako agentury bychom se na tom, jako síť agentur bychom se na tom rádi podíleli víc. Tady si myslím, že bych skončil, pane předsedo, pokud dovolíte. Vím, že jsem neodpověděl na všechny otázky. Oni se na vás, kolegové, určitě obrátí, pokud eh, mají pocit. Ještě vy, pane kolego, prosím ta, budu stručný, ano, ta předchozí diskuze ukázala, že absolutorium je daleko širší pojem než jenom nějaká finanční zpráva účetního dvora. A já jsem rád, že to tak je. Jsem rád, že parlament se snaží diskutovat o věcech s daleko širším rozsahu. Vidíme, že naše část je důležitá, ale ne, nepokrývá to všechny aktivity agentur. V tomto ohledu bych zmínil těch 5%, těch 5% eh, úspory personálu. Myslím, že se bude na výboru kontřešit příští pondělí. Bude tady kolega, který vám vysvětlí situaci a naše nálezy. Také bych chtěla poděkovat síti agentur a všem agenturám za velice dobrou spolupráci. Neslyšel jsem tady nějakou velkou kritiku. Jenom bych chtěl připomenout, že můžeme dobře spolupracovat v docela velkém rozsahu. Já se na tu spolupráci těším a také děkuji členům výboru pro kontrolu rozpočtu za tuto opravdu hlubokou diskusi na téma absolutorie agentur. pan kolega, prosím, děkuji, pane předsedo. I já bych rád poděkoval síti agentur i jejím kolegům za tuto velice dobrou spolupráci. V červnu jsme se seznámili a já jsem se seznámil osobně s mnoha a s mnohým. Do 25. do čtvrtka musí být naše zpráva uzavřena. Já k tomu budu přistupovat veskrze pozitivně je účelem, abychom vyvíjeli politický tlak tam, kde je to potřeba, ale jde hlavně o to, abychom přicházeli s doporučeními tam, kde vidíme problémy a také, abychom se věnovali tomu, co agentury mají na srdci. Abychom to všechno využili pro pozitivní vývoj budoucí práce. Děkuji. Děkuji vám, pane Stesi. Vy jste zmínil ten harmonogram, kolegové to uvidí v Cont News a já vám děkuji, děkuji zástupcům účetního dvora i sítě agentur za obsáhlé informace, které jste nám dnes poskytli tak tím končíme tento bod pořadu jednání. Dostaneme se k bodu 5, který se odehrává za zavřenými dveřmi v systému in camera, takže poprosím všechny, kdo